Vítám mezi námi komisařku Krézovou a dávám slovo zpravodajce na 4 minuty. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážená paní komisařko. Hmm, já si myslím, že možná ani nevyčerpám 4 minuty, které jste mi poskytla. Vidíme, že je zde pouze pár lidí a všichni tomu určitě rozumí, takže nepotřebujeme dlouhé vysvětlování. Toto je zpráva, která hovoří o záležitosti, jenž bude jakýmsi revolučním revoluční změnou, pokud jde o novou aplikaci internetu v následujících 10 až 15 letech. Ráda bych poděkovala komisi za jejich dokument v tomto ohledu, protože si myslím, že přišlo opravdu včas za jejich sdělení. Myslím si, že bychom opravdu měli začít zvažovat dopadem této nové aplikace internetu. Mohla by zlepšit mnoho oblastí našeho života, zlepšit produkci, zvýšit určité podnikatelské možnosti. Ovšem samozřejmě, že sebou asi přinese určitá rizika a nevýhody. Já jsem pracovala na této zprávě společně se stínovými zpravodaji z různých politických skupin. Ráda bych poděkovala všem kolegům za jejich příspěvek. A my jsme se snažili v rámci této zprávy poukázat i na potenciální rizika chceme zajistit to, aby uživatelé do budoucna měli opravdu zajištěnou bezpečnost, um, rovněž aby bylo zachováno jejich soukromí při využívání této nové technologie. Rovněž jsme zvažovali i možnost nového právního rámce, který by pokrýval všechny tyto eh, záležitosti vyplývající z nové aplikace Myslím si, že bychom měli neustále revidovat eh, nový vývoj, rozvoj v této oblasti, jakmile začneme využívat tyto aplikace mm, a měli bychom hodnotit dopad těchto aplikací na každodenní život našich lidí, tak aby lidé skutečně mohli využívat tyto prostředky, pokud jde o teda důvěrným způsobem, aby nebylo ohroženo jejich zdraví, aby nebyly ohroženy například mm, jejich eh, mm, právo na soukromí a tak dále. Paní komisařko, možná bychom měli uvažovat i o tom, jak informovat naše uživatele, co možná nejvhodnější způsobem, to znamená o tom, o co jde, nejde pouze o každodenního uživatele, ale v podstatě i mnoho našich poslanců, kteří nevyužívají eh, internet každodenně, nebo teda kdybychom jim položili otázku a zeptali se, co to je internet věcí, tak by se asi podívali opravdu eh, s velikým překvapením a nevěděli by, o co jde. To znamená, že bychom měli zvýšit povědomí o těchto možnostech, o této nové aplikaci internetu, o dopadu této nové technologie. Toto je záležitost, kterou bychom měli podporovat, to znamená kvalitní vysvětlování našim našim občanům toho, co to je internet věcí, čeho bychom mohli dosáhnout s těmito novými aplikacemi a zároveň do jaké míry, řekněme, je pokryto jejich soukromí, bezpečnost práce na internetu, bezpečnost práce s těmito klíčovými prvky těchto nových technologií a aplikací, protože naši občany samozřejmě potřebují získat důvěru v tyto nové prostředky, musí se cítit bezpečně. Děkujeme, říká paní předsedající. Máme zde několik přihlášených do diskuze v rámci části Catch the Eye, to znamená nepřihlášených řečníků. První je paní Bobinská. Máte slovo. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, paní předsedající. Internet věcí je součástí digitální agendy. A hlavním cílem digitální agendy je přístup k internetu všude. Musíme Eh, bojovat proti sociálnímu vyloučení. V Evropě máme velké rozdíly. Například eh, v Polsku má přístup k širokopasmému internetu pouze 13 domácností. Digitální agenda navrhuje, aby do roku 2013 byl zajištěn všeobecný přístup k internetu. Pro nás je to velice důležité. Nyní hovoříme o internetu věcí. Měli bychom ovšem pomyslet na to, že rozdíly, stávající rozdíly, které se týkají přístupu k internetu, nesmí být tímto způsobem ještě prohloubené, aby ta propast se nezvětšovala. Obáváme se, že by mohlo dojít k nové vlně digitálního vyloučení v Evropě. Nesmíme připustit, aby ti, kteří teprve internet poznávají a mají mnohem menší znalosti o internetu, tak aby měli i nadále tak nízké znalosti v porovnání s lidmi, kteří využívají internet již po dlouhá léta. Když hovoříme o internetu věcí, tak musíme pamatovat na výzvy, kterým čelí Evropská komise tak, aby právě ty rozdíly, o kterých jsem hovořila, již tedy nadále neexistovaly. Paní Tyka. Děkuji, paní předsedkyně. Abychom mohli oživit naši ekonomiku, potřebujeme k tomu moderní technologie a podporovat další rozvoj. A internet věcí může být jednou z možností, jak reagovat na potřeby lidí s postižením nebo seniorů. Na druhou stranu ale musíme mít regulaci a opatření, které budou chránit soukromí těchto lidí, tak abychom měli snadný přístup a aby všichni zákazníci přesně eh, věděli, jaké služby jsou k dispozici. Chtěli bychom požádat komisi, aby implementovala již stávající eh, legislativu v této oblasti a aby nám předložila pokyny a také časový harmonogram dalších kroků v této oblasti. Je evidentní, že potřebujeme zajistit k údajům o RFID a je potřeba mít také dodatečné informace o tom, jak je možné vypnout tyto eh, čipy. A pan Nikola? Děkuji, paní předsedající. Já chci pogratulovat paní zpravodajce za skvělou práci, kterou odvedla. Tato diskuze se týká budoucnosti a jde nám o jakousi revoluci. Revoluci v komunikaci. V komunikaci mezi člověkem a věcmi, ale také v komunikaci mezi věcmi, přístroji, mezi sebou. Je to tedy opravdu výzva a já si myslím, že je čest, že to čest pro parlament, že nyní vedeme diskuzi o všech těchto problémech. Ovšem, měli bychom si uvědomit, jaká nebezpečí se za skrývají. Například, když jde o to, mít věci, které eh, se mohou jaksi vměšovat do soukromého života. Zde se musíme postarat pro odpovídající ochranu. Eh, samozřejmě máme zde širokopásovní internet, který chceme podpořit, dále chceme zároveň chránit soukromí, takže musíme se ptát, co se stane s těmi soukromými daty, jak soukromá budou v konečném důsledku, jak zajištíme bezpečnost. Potřebujeme tedy rovnováhu, tak, aby nová technologie byla důvěryhodná,

a která opravdu umožní v rámci průmyslové výroby využít tuto technologie tak, že změní život našich občanů a změní i charakter, vlastnosti a zveřejňování vlastností určitých produktů. V souvislosti s touto novou technologií se opravdu musíme věnovat legislativním otázkám, tedy legislativnímu zabezpečení soukromí občanů, protože tato technologie umožní sledovat nejen výrobky, ale i uživatele, kteří tyto výrobky používají. A proto je důležité dbát na to, aby technologie, která přijde do života občanů, byla tak právně zabezpečená, že nebude poškozovat soukromí občanů. Děkuji za pozornost. Děkujeme. A nyní poprosíme komisařku Krézovou za Evropskou komisi. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já skutečně obdivuji paní Bádia i Kučet. Ráda bych v této souvislosti zdůraznila to, že jdeme stejným směrem. Evropský parlament hrál velice důležitou dynamickou roli z globálního hlediska, to znamená nejenom v této oblasti, pokud jde o podporu internetu věcí. Především, já myslím si, že ve vaší zprávě je to velice kvalitním způsobem vyjádřeno, vážená paní kolegyně, především tím, že jste poukázala na ty základní a zásadní rozvoj mm, aplikace v nedávné době v této oblasti, která, které budou mít dopad na životy našich občanů v následujících 10-15 letech. Já jsem byla nedávno velice příjemně překvapená tím, jaký respekt um, si paní Bádia vydobila v Evropském parlamentu a rovněž jakým způsobem jim byla schopná zdůraznit um, uh, zásadu nebo to, jakým zásadním způsobem bude mít tato oblast dopad na životy našich občanů. A já si myslím, že je správné eh, věnovat této zásadní záležitosti zvýšenou pozornost, proto bych ráda ještě jednou poděkovala eh, za tuto průkopnickou roli eh, a důležité body, které jsou zahrnuty ve vaší zprávě ohledně internetu věcí. Zpravodajka opravdu zdůraznila i mnoho zásadních eh, politik v oblasti, veřejných politik v této oblasti. Ano, Evropská unie by měla zajistit regulační i právní rámec v tomto ohledu. Nedávno jsem měla možnost hovořit i o rámci hodnot, můžeme-li to tak pojmenovat, který by chránil eh, naše občany, chránil soukromí, veřejný, soukromí veřejné investice v internetu, v rámci internetu věcí. bychom mohli rozvinout tento nástroj účinným způsobem a proto, aby skutečně splnil to, co od něj očekáváme, potřebujeme jednak eh, rozpravu, eh, veřejnou rozpravu a zároveň dostatečné investice. Musíme zabránit tomu, aby lidé nabili dojmu, že internet věcí je jim jaksi vnucován, protože skutečně nejde o nějakou povinnost, jde spíše o poskytnutí příležitosti, a ten potenciální dopad si myslím, že je opravdu úžasný. Samozřejmě, že si musíme ale být vědomí rozhodnutí, ke kterým přistoupíme, dopadu těchto rozhodnutí, ale zároveň bychom výzkumným pracovníkům, podnika, podnikům um, měli nabídnout i možnost dlouhodobého investování a vytvořit um, stejná pravidla, stejná, um, stejné hrací pole pro všechny. To si myslím, že je výzva pro Evropský parlament i pro Evropskou komisi. Vytvořili jsme si, stanovili jsme si tuto agendu a proto je na čase vrhnout, vyhrnout si rukávy a vrhnout se do práce. My už jsme začali, mm, nastoupili na tuto cestu a nyní nás čeká realizace. Ze 14 konkrétních kroků, které jsou v našem sdělení ohledně internetu věcí zahrnuty, bych vám ráda řekla. Sdělila to, že některé už byly zahájeny. Dále zde máme studii o environmentálních dopadech, rádiové mm, frekvence, mm, tato studie probíhá a zároveň institucionální dialog jež byl započat. Z dlouhodobého hlediska očekáváme my první etapu výzkumných projektů, které budou eh, investovány Evropskou unii a to skutečně bude bezprecedentní synergie i do budoucna. Je zde mnoho jiných kroků, například eh, řízení internetu věcí nebo možnost umlčet čipy, ochrana dát, soukromí, standardy v oblasti bezpečnosti. To všechno eh, znamená, že budeme muset vynaložit velké úsilí ze všech zúčastněných stran. A proto, vážená paní předsedající, jsem se rozhodla vytvořit takovou skupinu odborníků, skupina odborníků, která bude revidovat, kontrolovat všechny tyto záležitosti. Tato skupina bude zahrnovat zástupce občanské společnosti, jednotlivých odvětví, regulačních orgánů, univerzit, ale i samozpráv, vlády a očekávám, že se budou setkávat v následujících dvou letech na čtvrtletním základě a samozřejmě na základě tohoto setkání vám poté předloží zprávu o vývoji v této oblasti. Na závěr bych ráda řekla, že jde o komunikaci, to je hlavní, jde o realizaci našich cílů a toho, čeho jsme, našich slibů, které jsme dali našim občanům. A nyní, pokud jde o nějakou ještě kratičkou reakci na poznámky poslanců a poslankyň, vašeho parlamentu je jasné, že Evropská komise chce, aby každý Evropán do roku 2013 měl přístup k internetu. To je náš úkol, toto je naše nejenom to, co věříme, ovšem něco, co chceme udělat a co jsme schopni, čeho jsme schopni dosáhnout. ITRE výbor i výbor pro kulturu mě pozvali na jejich zasedání. Je to pro mě veliké privilegium, protože budu mít možnost opravdu hovořit o tomto seznamu věcí, které nás čekají. A na tomto seznamu je jedna věta, která je pro všechny pro nás jasná. Každý Evropán by měl být přístup k internetu a to skutečně tím si rozptýlit vaše obavy, zda toho můžeme vůbec dosáhnout. My jsme to jasně poznamenali na tomto seznamu našich úkolů. Ochrana dát našich občanů. Ochrana to je nesmírně důležitý prvek, jde o důvěru, o bezpečnost. Neposkytnete-li důvěru, nemůžete očekávat, že lidé budou využívat um, této nové technologie, čili je to kruh, v rámci kterého musíme fungovat, musíme reagovat na všechny tyto aspekty a uh, využít této příležitosti, která změní život našich občanů. Děkujeme, děkujeme, paní komisařko. Tím končíme rozpravu k tomuto tématu a dostáváme, budeme hlasovat eh, zítra a dostáváme se k dalšímu bodu na našem dnešním programu, kterým je zpráva pana Sosy Wagnera o řízení internetu. Tím dávám slovo.